Ja, Milé kolegyně, milí kolegové. Ungeheuer viel Dnes a zítra máme před sebou opravdu bohatý program, takže prosím vás o pozornost. Je skutečně nutné, abychom začali a nemáme tolik času a musíme dnes postupovat opravdu rychle. Takže za prvé se chci zeptat, zdali máte nějaké připomínky k programu. Není tomu tak? Já vás chci pouze upozornit na to, že se pokusíme po krátké době nějak rozdělit náš program tak, abychom to všechno vyřídili, protože do 11.30 musíme tři body vyřídit. Máme na každý bod asi půl hodinky, protože v půl dvanácté přijde komisařka Hedegard a potom máme schválení zápisů ze schůzí. Promiňte mi, omlouvám se, že protokoly chodí tak pozdě, ale není to moje vina. Musíme to také zvážit, jak bychom to urychlili. Tak bych nyní přešel k bodu číslo pět a to je integrita a transparentnost trhu s energií. Prosím, dba, musíme dbát také na čas a kolega Markákis má nyní slovo a měli bychom to zvládnout. Za 30 minut to zvládneme, pane předsedo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. My dnes ještě jednou hovoříme o pozňovacích návrzích o, či o kompromisních pozměňovacích návrzích. A já vám mohu sdělit, že po velice dobré spolupráci se stínovými zpravodaji jsme z 350 pozměňovacích návrhů jsme to celé stáhli na 33 kompromisních pozměňovacích návrhů a dál máme 200 dalších pozměňovacích návrhů. Za to děkuji srdečně sekretariátu panu Lucovi za skvělou spolupráci a přípravu. Já bych vám chtěl nyní říci, že jsem také hovořil s komisí a komise byla velice vstřícná. Hovořili jsme s třemi generálními ředitelstvími a ty se pak dohodly na, jeden, na jednom směru. A já bych vás chtěl tedy po dohodě s komisí, chtěl vás seznámit s kompromisními pozňovacími návrhy, abychom věděli, o čem budeme zítra hlasovat. Nejdřív se chci zabývat oblastí působnosti. Oblast působnosti je v kompromisních pozňovacích návrzích 20 a 22. Tady se zaměřujeme jasně na trhy s elektřinou a plynem, ale v kompromisu je také odkaz na emisní certifikáty, emisní povolenky na transakce v této oblasti a také na deriváty na emisní práva. Ty jsou také zohledněna Tady se také upravuje sledování, zpráv, podávání zpráv, ale stahuje se to tedy také plynu a elektřiny, ale nevyplývají z toho žádné povinnosti. To znamená, agentura Acer a CER bude plně informována, aniž by tady měla nějaké kompetence. Dále jsme se také dohodli na definicích. Definice jsme přesně řekli, co všechno jsou insider informace, tedy informace pro zasvěcené eh, nebo zasvěcených osob, to je v článku 12, co jsou velkoobchodní produkty, to je ve 12 a to znamená, jak vypadají smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu v rámci EU, co chápeme také pod pojmem derivátů e, elektřiny a plynu, se kterými se obchoduje. Potom e, bod 15, ten řeší obchodování zasvěcených osob a potom osvě, osvobození těchto zasvěcených osob, to je potom kompromisním pozměňovacím návrhu 16. A nyní bych chtěl přejít k pravidlu de minimis, a to je v kompromisu 14. Nařízení nemá platit pro malé subjekty a nemá platit pro transakce pod určitým objemem, protože toto by byla obrovská zátěž pro malé subjekty na trhu. My jsme se domluvili na to, že komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci e, toto e, komise určí a my tady máme jedno otevřené číslo v gigawatt hodinách za rok, jsme uvedli, a toto číslo se e, vyplyne teprve v průběhu doby. Je důležité, aby tyto velkoobchodní produkty vypadaly tak, aby neovlivňovaly velkoobchodní trh a potom budou spadat pod pravidlo de minimis. Pokud se týče poskytování údajů, tak to je dvacítka. Informace má být dávána agentuře k dispozici přímo, mimo to, že existují již určité e, struktury výkazů což bývá e, při, e, většinou ve všech členských států. Ale také výkazy mají být omezeny tím, že potřebné informace jsou zasílány ne na agenturu a také na ostatní subjekty. To znamená, že agentura dostane všechny informace přímo, pokud by měly vyplývat další povinnosti o informování zpráva členských států, tak například agentura či antimonopolní úřad v Německu bude také paralelně informován. To se dá dnes technicky snadno zvládnout. My tady máme ještě jeden další bod o informační technologii, to je šestka, to je ochrana citlivých obchodních dat, které se poskytují příslušným úřadům. My jsme se dohodli na tom, že nejlepší ochrana musí být poskytnuta pro citlivé obchodní údaje a zde spolupracujeme s ENISou. Jak to bude dál vypadat z aktiv přenesené pravomoci. To je upraveno v pozměňovacím návrhu, tedy v kompromisu 15. A tyto akty přenesené pravomoci jsou podporovány tehdy, jestliže Rada a parlament budou zapojeny tyto práce. Vy víte, že akty přenesené pravomoci, pravomoci, to je otázka vysoké důvěry. Ale my bychom chtěli být také do toho zapojeni. Komise při přípravě a při vypracování aktů přenesené pravomoci práci, také musí zajistit předání dokumentů parlamentu a radě a komise také bude provádět konzultace za účasti expertů. A já se domnívám, že to je dostatečně dobře formulováno, abychom zabezpečili naši účast a také účast rady. Sporným bodem byla registrace či autorizace účastníků trhu. Existují členské státy, které mají režim licencí, jiné je nemají. My jsme se v 18. domluvili na tom, že každý členský stát bude mít režim licencí či rejstřík, tedy buď režim licencí nebo rejstřík. Ten, kdo nechce dobrovolný režim licencí, ten se musí podrobit povinnému režimu licencí. Tak tady bude také akt přenesené pravomoci. My jsme to zatím nechali otevřené ne, ale jsme pod určitým tlakem a my také chceme, aby komise stanovila určitou lhůtu, kdy registrace bude zavedena. A tím se dostávám také k harmonizovaným sankcím v celé EU, které mohou být rozdílné v jednotlivých členských státech, to je devítka. My jsme se domluvili na tom, že členské státy Eh, musí stanovit minimální normy u sankcí. Tyto sankce mají být mimo rámec eh, zisku a také tyto sankce musí být mimo, eh, jít mimo spotřebitele, tedy nemá se toto projevit na spotřebitele. A nyní se dostávám k časové složce, a to je v devíce a v osmnáctce. Také jsme se dohodli na údajích, na příslušných datech, ale já již jsem řekl, že komise v rámci přenesené pravomoci stanoví, od kdy eh, to bude platit a proto je tam 201x a tam bude tedy ten rok, který si budeme přát a v rámci také této lhůty zpracuje komise eh, určité daty a v další věci. Eh, a také pokud se týče styčných úřadů, tak Slovinsko eh, tady s námi bojovalo z hlediska toho, jestli chceme styčné úřady či ne. Vždy tam, kde existují agentury, tak často tlačí členské úřady na to, aby nevznikly styčné úřady. Proto jsme se domluvili na formulaci, že ACER ve Slovensku má mít k dispozici dostatečné zdroje, finanční i personální, a že na místo styčného úřadu budou existovat pevnější vazby na, obcho- na místa, kde se obchoduje. Já ještě jednou děkuji za opravdu intenzivní spolupráci. Sešli jsme se čtyřikrát a také jsem velice rád, že vám mohu prezentovat dobrý základ pro naše zítřejší hlasování. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a teď to bude dost um, již eh, krátké. Prosím, abyste dbali eh, časových eh, omezení. Každý bude mít jenom několik minut. Pan Gürke, stínový zpravodaj. Děkuji vám srdečně, pane předsedo, za udělení slova. I já bych chtěl srdečně poděkovat za spolupráci se spravodajem. I já se domnívám, že i ostatní stínoví zpravodajci budou souhlasit, když řeknu, že spolupráce byla velmi dobrá. Doufám, že jsme také přispěli k tomu, aby návrh zprávy mohl být vylepšen. Ten základ Evropské komise byl velmi dobrý. Mám hladký úkol. Spravodaj vlastně již uvedl všechny důležité body, eh, ve kterých jsme dokázali dosáhnout kompromisu. Chtěl bych říci, že se nám podařilo dosáhnout dvou typů kompromisu. Jeden typ se vztahuje na text samotný, tedy na detaily textu, eh, jako například kompromis ohledně paralelních eh, výkazů, které nemají být eh, předkládány. Takový kompromis se však týká také přesné formulace ohledně obchodování zasvěcených osob. Dále otázka přenesených pravomocí. Ta také umožnila zlepšit praktickou stránku. Další typ kompromisů eh, pokrývá všechny ty kompromisy, které eh, jsou širší než původní návrh legislativy, eh, tak mám na mysli kompromis ohledně CO2, harmonizace autorizací, povolení i harmonizace v otázce sankcí. Eh, I to sem patří. A v této souvislosti je důležité také to, že se musíme dívat na realitu. Tam, kde jde o autorizaci, tam je ten systém registrace určitým kompromisem, který Eh, může být realizován, kterého je možné dosáhnout, tak aby ten právní akt byl eh, skutečně aplikován a umožňuje tak praktický výsledek. Myslím si, že to byla jediná možnost eh, pro stanovení správné váhy ve smyslu realizace. Já se domnívám, že na základě dobré spolupráce jsme eh, se dostali k dobrým kompromisům a na základě jednání s radou dosáhneme jistě také toho, aby tento právní akt vstoupil v platnost co nejrychleji. Paní Madurel, eh, která zastupuje pana Svobodu. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, quiero excusar a nuestro ponente. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se omluvila za pana Svobodu, který je stínovým zpravodajem. Řekl mi, že jako politická skupina jsme byli s prací pana zpravodaje velmi spokojeni. Byli jsme velmi spokojeni s jeho otevřeností, s jeho ochotou ke spolupráci. Přineslo to skvělé výsledky, ke kterým bychom mu rádi poblahopřáli eh, Mm, pozměňovací návrhy jsou taktéž dobré. Politická skupina je bude podporovat a doufám, že se nám podaří dosáhnout jednomyslného rozhodnutí, tak aby parlament měl silnou pozici eh, směrem k radě, eh, abychom měli v triálgu, který začne v červnu, dobrý výsledek. Děkuji. Děkuji, pan Šimanský. Děkuji. Spolupráce mezi spravodajem a stínovými zpravodaji byla velmi dobrá. Důkazem je to, že jsme dosáhli dobrých kompromisů je to obtížné nařízení, je důležité pro eh, energetický trh a proto bylo důležité dosáhnout široké dohody. Eh, já se eh, dotknu pouze dvou věcí, mám málo času, dvou věcí, které jsou důležité pro pravicové strany. Data. Mělo by být jasné, která data mají být předávána regulačním orgánům a to také z právního hlediska hlediska je nutné vyjasnit to, co má být předkládáno. Je to uvedeno v kompromisních návrzích. Dále eh, aktiv přenesené pravomoci. Nejde pouze o náš vliv na Evropskou komisi, ale také o právní jistotu eh, subjektů na trhu. Tyto přenesené akty by měly být jasně uvedeny v nařízení. Jde o úzkou spolupráci mezi komisí, parlamentem, radou s experty. To bylo velmi dobře formulováno v kompromisních návrzích a proto budeme tyto kompromisní návrhy také podporovat. Stanovisko Evropského parlamentu tak jak to navrhl pan Chaci Markakis, budeme podporovat. Děkuji. Děkuji, Klo Turmes. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poblahopřál panu zpravodaji, panu Markasimu. Eh, on byl velmi, velmi kompletní a eh, snažil se eh, tedy odolat tlaku národních vlád a ne, nezařadil tam čistě národní argumenty. To znamená, že já si myslím, že to je skvělý příklad toho, jak můžeme uvažovat evropsky. Eh, díky panu Gerkemu se podařilo eh, zacelit mezeru, která tady potenciálně byla v, této, eh, v tomto legislativním aktu a já doufám, že zítra v našem hlasování budeme důslední. Máme tu tři pozměňovací návrhy od EPP a Eh, především ten pozměňovací návrh 88 pana eh, Kvidal Kvadrasa a 66 pana Royle, eh, to jsou pozměňovací návrhy, které jdou proti kompromisu, kterého se nám podařilo dosáhnout. To znamená, že zítra budeme hlasovat o třech mezerách, které jsme se snažili v rámci vyjednávání zacelit. Děkuji také za to, že jsme e, do oblasti působnosti zahrnuli i monitoring CO2, protože já si myslím, že skutečně emise CO2 jsou těsně spjaty s e, oblastí energetiky, to znamená, že je důležité, že to do kompetence ACERu bude zahrnuto, že zároveň ACER bude mít e, dostatek Eh, prostředků a dostatečné personální vybavení. Kromě toho eh, je tu eh, explicitně zmíněna regionální spolupráce mezi regulátory a regulačními úřady. Musíme si uvědomit, že trh bude stále více regionální a já si myslím, že tady tedy vedle Eh, národních regulátorů a ACER eh, by eh, měla být zmíněna i regionální spolupráce mezi regulátory, protože trh je stále více integrován v regionech, třeba mezi Německem a Beneluxem. A já si myslím, že právě tato regionální spolupráce by tu měla být zmíněna. Poslední otázka, která se také objevuje v kompromisu. Myslím si, že by to nemělo napomáhat pouze tomu, že v, určitým, v určitém smyslu zamezíme eh, kriminálním aktivitám. Dále by to měla být možnost, jak do toho vneseme větší transparentnost, eh, jak tedy obchodní transakce v oblasti trhu s elektřinou a s plynem budou transparentnější. My jsme se tedy snažili do těch eh, kompromisů vložit dostatečnou roli toho orgánu ACER, tak aby eh, ten ACER mohl správně regulovat a monitorovat obchodní toky. To je něco, co se nám eh, celé jistě podaří důsledně dotáhnout do konce v rámci vyjednávání. Děkuji. Gerek. Pan kolega Gerek. E, Szanowni koledzy, według mnie możliwości spekulacyjne w handlu energią... Milí kolegové, Milé kolegyně, já se domnívám, že spekulační mm, snahy na energetickém trhu by měly být kontrolovány tím, že eh, bude zkrácena lhůta pro předávání dat. Měli bychom tady stanovit určité, eh, určitou lhůtu, lhůtu. To je první věc. Druhá věc. Výzkumné instituce by měly mít eh, přístup k údajům v Lublani V těch institutech by měly být prováděny analýzy, což jistě přispěje k transparentnosti. Děkuji, to bylo všechno. Pan Bačitis, prosím. Děkuji. I já bych se rád připojil k těm slovem díku, která tu zazněla protože se domnívám, že to je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který jsme za poslední dva roky sepsali. Díky tomuto legislativnímu aktu se nám podaří dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. Podaří se nám e, integrace energetického trhu a ta integrace trhu s energiemi je podmíněna tím, že tu budeme mít nějaký systém monitorování a já si myslím, že Evropská unie e, se do budoucna bude muset rozhodnout pro e, centralizovaný nástroj nákup plynu, tak abychom byli schopni zajistit eh, transparentní ceny pro provozovatele a také pro spotřebitele. Eh, konkurenceschopnost hospodářství bude do značné míry záviset na, to, na tom, do jaké míry budeme schopni řídit trh s energiemi. Zneužívání a nelegální aktivity, nelegální, nelegální činnosti eh, musí být sankcionovány na základě společného systému sankcí a pokut bylo zmíněno, že každý členský stát předloží minimální standardy pro tyto tresty, pro tyto pokuty. V počátečním stádiu e, to, e, může se, zdá, e, se to může zdát být nadbytečné, ale já si myslím, že do, dlouhodobě to bude muset být tak, že agentura ACER by měla být širší mandát a že by měla stáma stanovovat pokuty v tuto chvíli je tomu tak, že pokuty za porušení práv stanovuje komise. Ještě jednou děkuji za veškeré příspěvky, protože je to velmi důležitá zpráva, velmi důležitá práce. Děkuji. Pan Marinkiewicz. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych srdečně poděkovat. Děkuji, pane předsedo. I já bych rád poděkoval panu zpravodaji za spolupráci, která nás provázela během zpracovávání této zprávy. Myslím si, že se nám podařilo dosáhnout kompromisu, který je konkurenceschopný a který zároveň tedy vnese konkurenceschopnost na trh s energiemi. Evropská energetická infrastruktura a tržní nástroje, které patří k třetímu liberalizačnímu balíčku a zároveň iniciativy, které měla Evropská komise a které se snažily o transparentnost obchodování s energiemi. To všechno by mělo na pomoci dokončit eh, liberalizaci energetického trhu do konce roku 2014. Zároveň by to mělo na pomoci harmonizaci právních úprav a regulace. Registrace subjektů na trhu s energiemi by měla být podporována, protože takovýto registr by nepředstavoval překážku pro aktéry na trhu, ale bylo by tomu tak, že eh, subjekty, které, které by eh, pře, přeprováděly transakce, by bylo možno lépe kontrolovat. A pokud by na trhu s energiemi došlo k problémům, k problémům, které by dokonce přesahovaly hranice jednotlivých členských států, tak bychom byli schopni rychleji reagovat. Já si myslím, že ty eh, rozhodovací procesy by měly být rychlejší a lepší. Zároveň by regulační úřady měly být nezávislé a zároveň by tomu mělo být tak, že bychom měli upravit ty právní eh, předpisy jak na eh, národní, tak na evropské úrovni. Certifikace by také měla být nezávislá a já doufám, že Evropská rada bude sdílet eh, pochybnosti Evropského parlamentu v tomto smyslu a doufám, že maďarskému předsednictví se v tomto, v tomto ohledu podaří dosáhnout úspěchu. Děkuji, mm, probrali jsme to a nyní bude mít ještě eh, krátce slovo komise, pokud chce, tak aby k tomu eh, něco přednesla paní Venac. Máte slovo. Děkuji. Eh, za komisi bych také ráda poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům za jejich spolupráci. Musím říci, že ta spolupráce byla skvělá. Samozřejmě, že eh, se tady podíváme na detaily kompromisních návrhů, ale eh, já si myslím, že v zásadních věcech nevidím žádné potíže a že se nám tedy jistě podaří v trilogu v červnu dosáhnout schody a dohody. Děkuji. No to zní dobře. Ještě, George, ještě minutku máš k dispozici. Již několikrát bylo řečeno, že záleží na jednání s radou. Jsou tady skutečně ještě některé body, o kterých budeme jednat, ale na těch jsme se všichni shodli, tedy všechny skupiny shodly. E, existují ještě určité rozdílné názory, ale v podstatě jsme se na tom principu shodli. Děkuji také komisi za předložení skvělého materiálu, který jsme samozřejmě jako parlament jako vždy vylepšili. No co k tomu mám ještě říct? No, kdybych něco řekl proti, tak to povede ještě k větším problémům. A to vždycky záleží případ od případu. Tím jsme to dnes vyřídili, tedy pro dnešek a zítra budeme hlasovat. A nyní vám děkuji, jsem rád, že jsme to krásně stihli a nyní bod číslo 6 a to jsou nebezpečné látky. Pan Enen je zpravodaj, kde pak ho máme. Tady má jako první slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte několik obecných poznámek. Směrnice SEVEZO dvě ohledně nebezpečí spojených s závažnými haváriemi eh, o, s nebezpečnými látky, látkami a omezení dopadů pro životní prostředí eh, vyžaduje také příslušná opatření. Eh, příslušné materiály zajímají používají především chemický průmysl. A komise využila této možnosti revidovat eh, nařízení eh, tak, eh, aby bylo možné tedy eh, použít eh, také nařízení o eh, označování na obalech. Dále také revize umožnila podívat se na základní body dané směrnice. Otázka, která se zde klade, je postupovat pouze tak, že se bude používat to, co již bylo stanoveno, anebo zda je možné jít eh, cestou eh, lepší ochrany eh, společnosti i životního prostředí. Hlavní změny se týkají především nebezpečí pro zdraví. Staré kategorie byly změněny, máme k toxicitu jedna a další, a dále také kategorie pro fyzické zdraví a podobně. Jsou zde i tedy nové obecnější kategorie. E, především také pro materiály explozivní a e, hořlavé Dále eh, nebezpečí eh, pro životní prostředí, eh, ta zůstala bez velkých změn. Jsou zde také nová pravidla přístupu informací pro veřejnost, ale také pro orgány justice. Samozřejmě, že změny jsou vnímány různými subjekty různě. Ohledně komise se domníváme, že počet materiálu by měl zůstat stejný. Chemický průmysl by měl navrhnout asi o 10 větší počet jednotlivých míst a je zde tedy ještě několik rozdílí. Je zde však jedna závažná otázka a sice eh, podíváme se také na železniční dopravu eh, nebo i další typy, eh, především pro materiály, které nejsou zakázány. E, nyní je zde moment, kdy bych chtěl předložit několik poznámek jako zpravodaj. Domníváme se, že tento text umožňuje celou řadu výjimek a také tedy eh, problematických bodů. Je zde eh, několik otázek, které se týkají zaměstnanců, organizací zaměstnanců a je zde veliká část také e, o informacích pro e, veřejnost ve dvou velkých článcích, ale přitom se zde nehovoří o e, zaměstnancích v daných sektorech. A přitom je zde také mnoho eh, bezpečnostních eh, otázek. Dále článek 22, eh, přístup informací pro justiční orgány pro veřejnost a přitom je nutné také zajistit možnost přístupu k informacím pro subjekty, které mají zájem. Především v těch otázkách, které jsou závažné závažné a měli bychom opravit eh, tedy neuvedení zaměstnanců v určitých eh, bodech. Rizikové průmyslové aktivity se však týkají také e, subdodavatelů. E, otázka subdodavatelů je problematická. E, především vidíme také, že na úrovni justice se ukazují, jak obtížné je předávání informací, především v souvislosti s haváriemi, které vyvolávají veliké E, náklady. Otázka e, účinnosti e, prevence je rovněž uvedena, a to v článku 11.4. Zde není dostatečné pouze konzultovat. Je zde tedy otázka toho, zda koordinace příslušných orgánů je dostačující, zda stačí mít zápisy pro kontrolní orgány. Dále zde nejsou dostatečně popsány i materiální podmínky pro dostatečné informování v případě havárií. Další důležitá otázka eh, byla položena a již se o ní debatovalo E, na úrovni výboru pro životní prostředí. A sice jde tedy o nebezpečí spojené s dopravou a přepravou nebezpečných látek. E, právě případ Japonska však ukázal, jaké technologické e, nebezpečí představují zařízení, jako jsou atomové elektrárny pro v souvislosti s přírodní dopravními haváriemi. Ohledně dopravy nebezpečných látek je nezbytné eh, v textu eh, nalézt eh, také tento odkaz. Doprava nebezpečných látek je realizována mnohými podniky a odpovědnost je veliká. Tyto podniky by měly mít svůj bezpečný sklad a tam dodržovat celá jasné podmínky, tak aby doprava spojená s eh, externalizací určitých eh, činností eh, odpovídala předpasům eh, příslušného eh, předpisu. Eh, je nutné tedy zlepšit podmínky pro přepravu nebezpečných látek a to především v multimodální dopravě. Tolik mé poznámky, samozřejmě, že bych mohl uvést ještě mnohé další příklady eh, takovýchto postupů. Eh, samozřejmě, že očekávám všechny vaše poznámky a budu se snažit je zahrnout, eh, pokud to budou komentáře zlepšující bezpečí v této souvislosti. Okay. Děkuji, ano. Jako první se hlásil pan Mesároš. Děkuji, pane předsedo. Já jako stínový zpravodaj EPP se chci také vyjádřit této tematice. Průmyslové havárie mohou mít e, velké následky, mohou také způsobit ztrátu životu. Něco podobného jsme také zažili v Maďarsku s Kalem, anebo případ Toulouse. Tak také mohou vzniknout velké škody na životním prostředí. A právě proto je mimořádně důležité modernizovat směrnici Sevezo 3. Tato směrnice se týká asi deseti tisíců průmyslových chemických podniků v Evropě a měla by snížit počet havárií. Od doby, kdy byla směrnice schválena, také vznikly další změny. I v budoucnosti chceme vysokou úroveň ochrany a v této souvislosti je třeba říci, že současná Sevezo 2 dobře funguje, zásadní ustanovení se měnit nemusí, ale hlavním důvodem pro změnu je příloha 1, která musí být harmonizována s nařízením nařízením o klasifikaci, aniž by se snížila úroveň ochrany. Tato příloha také stanoví oblast působnosti a vztahuje se na podniky, kde jsou nebezpečné látky v závodech, které přesahují eh, hranici. To bude znamenat zvýšení o 3 až 5 Jestliže bude oblast působnosti zvýšena, pak tady máme také možnost možnost přechodného období, ale nesmí dojít k tomu, aby látka vypadla z oblasti působnosti ale musí být na, dále považována za nebezpečnou, ale musíme například také zohlednit malé koncentrace. Tato příloha je jeden z nejdůležitějších elementů směrnici a proto musíme to změnit řádným postupem. Považuji za důležité, aby obsah přílohy 7 který se týká kritérií harmonizace, tak aby toto bylo již bylo uvedeno v novém právním aktu. A pokud se týče veřejnosti, zveřejňovat se smějí pouze nejjednodušší informace. Samozřejmě musí být právem členských států zveřejnit to, co chtějí pro veřejnost. A já také považuji za důležité, aby abychom harmonizovali eh, průzkum na místě a abychom také harmonizovali příslušné požadavky a tak se snížila administrativní eh, zátěž. Paní Rusko. Want, can... Jestli chcete, můžete hovořit, prosím. Ne, nechtěla jste hovořit, nehlásila jste se, tak promiňte, to byla chyba. Paní Rivazi. Děkuji, pane předsedající Nejdříve bych chtěla poblahopřát panu Henénovi zpravodaji který se zmínil o celé řadě je velmi důležitých prvků, které by měly být doplněny do této směrnice. Já bych se chtěla dotknout nejdříve prevence. Je nutné vyhnout se co nejvíce všech rizik spojených s explozí nebezpečných látek. Je proto nezbytné informovat zaměstnance eh, v průmyslových eh, mm, závodech. Já jsem byla v eh, ZDF ve Francii a měli jsme celou řadu doporučení, která pro nás platila. Domnívám se, že by se vyplatilo toto doplnit ještě do navržené směrnice. Je nutné tedy také vyškolit zaměstnance. Čím více, čím lépe jsou informováni, tím lépe mohou preventivně zabránit havárii. Dále je nutné také informovat subdodavatele. Jak již bylo řečeno, většina havárií v rizikových zařízeních jsou způsobena prací subdodavatelů, protože i ti mají své subdodavatele. Jejich informování by bylo nutné ještě posílit a mělo by být možné také vyhnout se tomuto subdodávání subdodavatelů. Dále eh, veřejnost. Na úrovni veřejnosti je nutné také velmi dobře eh, zjistit, eh, jaký dopad by to mělo na veřejnost a také stanovit rozsah nebezpečí. V případě požáru existují bezpečné zóny a tyto bezpečné zóny musí být stanoveny také pro průmyslové zařízení jako takové. My jsme však zjistili, zjistili, že tyto zóny jsou stanoveny pouze mimo eh, závod jako takový, ale pokud eh, je eh, tomu tak, že tyto zóny se dotýkají eh, sousedních obyvatelů, pak je nutné je velmi dobře informovat a je nutné eh, je také eh, natrénovat ohledně možných nouzových opatření. Je nutné jim sdělit, jaké jsou bezpečné zóny, únikové zóny a podobně. Toto všechno je nutné připravit předem. K dopravě. To je otázka, která byla také zmíněna. Existuje doprava uvnitř průmyslového podniku a potom také Eh, další doprava mimo eh, například do meziskladů. Tyto mezisklady však mohou být uvnitř v průmyslovém areálu, ale také mimo něj, eh, například na úrovni železničních stanic. Tam máme také cisternové vozy, které převážejí explozivní materiál, který spadá pod tuto směrnici. Dále inspekce. I to je velmi důležité když eh, například eh, řekneme Sevezo 3 musí Eh, také umožnit, aby třikrát ročně eh, byl eh, kontrolován průmyslový areál, který spadá pod tuto směrnici. Počet inspektorů tedy musí odpovídat počtu zařízení, která spadají pod SEVEZO 3. Víme, že těchto inspektorů je zatím velmi málo. Těch zařízení je přitom velmi mnoho, takže nemáme žádné lidi, kteří by mohly provádět kontroly. A toto doporučení by mělo eh, tedy vést k tomu, aby eh, členské státy byly povinny eh, zavádět tyto kontroly tak a to v takovém počtu inspektorů, který může zvládnout ty tři kontroly ročně minimálně. Děkuji vám a pan, pan Jotov je dalším řečníkem. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravo Daji, já jsem stínovým zpravodajem této zprávě pokud se týče revize směrnice Sevezo, tak tady jsou čtyři základní sporné body, o kterých jsme také již ve Štrasburku diskutovali. Já se domnívám, že tato směrnice by měla zabezpečit eh, bezpečnost životního prostředí a také občanů, aniž by ohrozila konkurenceschopnost eh, průmyslových podniků. Za prvé se to týká označování a klasifikace. Tato tato expertíza vychází z havárií, které již nastaly. Za druhé rozhodování. Já souhlasím s návrhem zpravodaje, aby se v jednou eh, v oblasti 1 až 7 postupovalo spolurozhodování a to ostatní by měly být akty přenesené pravnosti. Za třetí, informace veřejnosti. Tady je rozpor, když se eh, říká, že příliš mnoho informací může zvýšit nebezpečí teroristických útoků. Já se domnívám, že bychom se měli zaměřit na skutečná nebezpečí a Expertiza také již ukázala, že chemické nehody se vyskytují více, jsou pravděpodobnější než teroristické útoky a proto by občané měli být řádně informovány. Za čtvrté inspekce. Návrh existuje na inspekci akce minimálně jednou za tři roky a jsou zde také další návrhy. Já si myslím, že města, která jsou klasifikována jako nebezpečná, by měla být kontrolována častěji. Děkuji. Děkuji, děkuji vám srdečně a ptám se, zdali komise se chce krátce vyjádřit. Pan Chris Hell? Ano, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za to, že má komise také možnost se vyjádřit k tomuto návrhu, který komise schválila a také se chceme vyjádřit ke komentářům, které nyní byly vysloveny ze strany poslanců. Za prvé je správné, že tato revize směrnice vychází ze změn v klasifikaci chemikálií. Tato směrnice odkazuje na látky, které jsou klasifikovány podle legislativy pro chemikálie. Protože tato pravidla se změnila, proto musíme tuto změrnici také aktualizovat tak, aby odpovídala novým pravidlům. Komise využila této příležitosti a provedla plnou revizi směrnice. První závěr, který jsme vyvodili, byl ten, že směrnice funguje dobře. Byla také nástrojem ke snížení počtu havárií. Podíváte-li se na zprávu o implementaci, tak vidíte, že přesto, že se zvýšil počet subjektů v oblasti chemického průmyslu, pak se snižuje počet havárií a to je velice povzbudivá známka. My však vidíme, že nadále havárie existují a jejich počet je příliš vysoký a my bychom chtěli posílit nástroj inspekce a prevence a omezit dopady havárií. Nejdříve moci se zabývat tím, jak e, směrnice řeší klasifikaci chemikálií a proč jsme navrhli ten toolbox. Tak, abychom měli jistou pružnost této oblasti. Nová pravidla pro chemikálie budou znamenat, že celá řada chemických látek v budoucnosti budou klasifikovány na základě jejich vstupních vlastností a proto budou podchyceny směrnicí SEVEZO. Zkušenosti ukazují, že existují případy, kdy vlastnosti látek nereflektují nebezpečí těchto látek, když jsou, používána v prům, když jsou používány v průmyslu. A proto komise navrhla, že by se měly schválit akty v přenesené pravomoci, tak aby se definovaly podmínky, tak aby tyto látky také spadaly pod směrnice i A my se domníváme, že vhodným nástrojem proto je akt přenesené pravomosti. Klasifikace chemikálií a se děje prostřednictvím chemik eh, se děje prostřednictvím komitologie. A proto se domníváme, že sekundární legislativa je vhodná tak, aby postihla i nové chemikálie spadaly pod Sevezo. Toto není obecný přístup, to je přístup především k příloze 7 směrnice. My se domníváme, že toto je důležitá stránka vyváženého návrhu. protože e, jde především o dosažení vysoké úrovně bezpečnosti pro veřejnost. Pokud se týče otázky přírodních katastrof, o kterých hovořil zpravodaj, tak je pravdou, že směrnice také definuje hlavní nástroj a to je zpráva o bezpečnosti, která byla zavedena nově do směrnice a to souvisí také s tím, že instrukce provozovatele, eh, který tedy provozuje chemickou továrnu, musí také zohlednit například přírodní katastrofy, jako když se vyskytnou například záplavy a podobně. My jsme také zavedli jeden specifický bod týkající se poučení z havárií. A my jsme také se zaměřili právě na závěry vyvozené z havárií, tak aby nám také členské státy zaslaly zprávy eh, o svých zkušenostech, které vyvodili z velkých havárií ve svých chemických závodech. Chci ještě zmínit dva krátké body, pane předsedo. Já chci také říci, že pokud se týče zapojení zaměstnanců, tak byl předložen pozměňovací návrh, který vystihl a vycházel z havárie v Toulouse a zde se řeší zapojení zaměstnanců do systému ochrany a také se to týká zapojení zapojení eh, účasti zaměstnanců do krizového plánu. Pokud se týče dopravy, tak ta je řízená eh, k eh, směrnicí a legislativou z roku 2008. Týká se to například plavby a železnice. Tady platí jiná pravidla, protože pravidla Sevezo se vztahují na nemobilní závody, protože u mobilních zařízení eh, čelíme jinému nebezpečí a proto musíme mít také jiná pravidla. Já se domnívám, že tak jsem reagoval na důležité otázky. Pokud nás budete potřebovat, budeme samozřejmě reagovat. Děkuji a <clears throat> krátce předám ještě slovo z panu zpravodaji. pane Hene, pokud chcete, můžete ještě přednes krátký komentář. Jen eh, rychle chci říci, že jsem velmi rád, eh, že kolegové se vyjádřili v tomto smyslu. Myslím si, že některé záležitosti, které byly eh, předloženy našimi poslanci, odpovídají návrhu. My nechceme vše tedy vypracovat tak, aby průmysl se cítil být tlačen. Chceme však zajistit bezpečí občanů i životního prostředí. Děkuji. To bylo velmi přesné. Držíme se našeho plánu. Já eh, tady mohu přímo přejít k dalšímu bodu. Je to bod číslo 7. A eh, Půjde nám o koherentní evropský přístup ke kolektivní žalobě. Je to tedy velmi komplexní, složité téma z úplně jiného okruhu a nejprve dostane slovo paní navrhovatelka, pana Lena Koralska-Bobinská. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, milí kolegové, Eh, diskuze o kolektivní žalobě není na evropské úrovni ničím novým. V roce 2008 jsme obdrželi první bílou knihu komise, která se týkala kolektivní žaloby. Eh, týkalo se to eh, oblasti antitrustu a kolektivních žalob v této oblasti. V eh, březnu roku 2009 parlament přijal usnesení právě k tomuto tématu. Nyní za doby platnosti Lisabonské smlouvy se k této diskuzi a k celému tématu vracíme. Komise se chce dostat eh, k legislativě eh, na tomto poli a proto tedy zahájila konzultace. A my se tedy budeme celého konzultačního postupu jako Evropský parlament účastnit. Proč se domnívám, že tato zpráva potvrdí e, dřívější stanovisko parlamentu e, v této věci? Dovolte mi, abych nejprve dala jasně najevo, jaká je moje základní pozice. Já si myslím, že na tomto tématu se budou dělit naše názory. Musíme si totiž položit dvě základní otázky. Chceme evropský systém kolektivní žaloby? My víme, že takový systém funguje ve Spojených státech a základní otázka zní, jestli chceme něco podobného tady v Evropě. Za druhé, pokud chceme, tak druhá otázka zní, co všechno by do toho mělo spadat a jaká by měla být zároveň hranice té kolektivní žaloby. Já si myslím, že evropský systém kolektivní žaloby potřebujeme a velmi vítám práci komise, která, se, eh, která tedy směřuje ke kolektivnímu očkodnění Eh, eh, ve všech případech, kdy dochází eh, k porušování práv. Nicméně já si myslím, že bychom se měli omezit na spotřebitele a na malé a střední podniky, na ochranu spotřebitelů a malých a středních podniků. Jde o to, že ten systém by se skutečně měl zaměřit na malé a e, střední podniky a na spotřebitele a ne na korporace, tak aby se navzájem pronásledovali, protože to by e, skutečně mohlo způsobovat praktické problémy. E, zároveň tedy potřebujeme systém záruk, které by chránily podniky před zneužíváním v rámci soudních pří Měly by tu být tedy hranice v tom smyslu, že by bylo jasně dáno, kterých organizací se to týká. My nechceme, aby se tady vytvářely eh, profesní organizace za tímto účelem. Nechceme systém, který by vytvoř, vytvářel zisk a užitek eh, pouze za tímto účelem. Za druhé, měla by tu být záruka, že eh, mohou být pokryty soudní náklady e, dále. E, jakákoliv e, soudní pře by měla být předmětem zvážení, jestli tedy se může dostat k soudu. A konečně poslední bod, potřebujeme jasná pravidla, pokud jde o jurisdikci. Potřebujeme totiž se vyhnout tomu, že, jedn, že v jednotlivých členských státech to bude zneužíváno. My totiž pod, nesmíme dopustit situaci, kdy jedna eh, záležitost bude v jednom členském státě zamítnuta a potom bude přesunuta do jiného členského státu a tam se to eh, třeba podaří. To znamená, že potřebujeme jasnou definici toho, kdy ten příklad nebo případ je vůbec přípustný. Já tedy souhlasím s dřívějším stanoviskem parlamentu, že jakákoliv účast eh, v, kolektivní žalobě musí být nejprve předmětem opt-in dané strany sporu ten systém by zároveň měl být proporcionální a měl by umožnit jednotlivým členským státům pružnost eh, v aplikaci stávajících eh, úprav a pravidel. Jakékoliv, jakákoliv evropská legislativa musí stanovovat pouze minimální standardy. A zároveň tu musí být eh, dobrovolné pokyny, které budou stanoveny v jednotlivých členských státech v rámci jejich národního právního systému Zahrnuje to i rozhodování o očkodnění kompenzaci, což je velmi složitá záležitost, protože je to samozřejmě záležitost finanční povahy. Rozhodnutí o kompenzaci by se mělo opírat o národní legislativu daného členského státu. Smlouvy nám neposkytují dostatečný právní základ pro celoevropský systém kompenzací a veškerá tato rozhodnutí, která musíme činit, Eh, jsou tedy spojena s naším eh, stanoviskem. A konečně poslední věc. Eh, hlavním účelem celé věci mm, by měl být zjednodušený přístup k soudním přím ve prospěch spotřebitelů a malých a středních podniků. Nicméně je zároveň jasné, Eh, ze zkušenosti zemí, které mají kolektivní žalobu, které již prakticky zavedly tento systém, že alternativní řešení sporů, mechanismus alternativního řešení sporů je často rychlejší a levnější možnost, že to je lepší, než zahájit uh, tu žalobu. To znamená, že my se musíme tedy rozhodnout pro uh, cestu, kterou se vydáme. A to všechno bychom měli zvážit. Nicméně bych ráda zdůraznila jednu věc mechanismus alternativního řešení sporů by, sporu by neměl být mandatorní. A e, všechno, e, co hovoří jinak, by e, mělo být zamítnuto. Spotřebitelé by měli mít možnost jednat v tomto smyslu. My jsme v situaci, kdy teprve zahajujeme celou diskuzi, je tu celá řada stanovisek, které jsou kontroverzní. Já si myslím, že budeme muset velmi podrobně diskutovat o celé záležitosti i v našem výboru ITRE. Velmi vám děkuji. Děkuji vám srdečně. Jako první pan Michelis. No, De Angelis. Pan De Angelis? Promiňte. Ale mělo to něco společného se svatými. Děkuji vám, pane předsedo. forma kolektivních eh, žalob v Evropě je rozdílná. Někdy také jsou tyto formy protichůdné, které existují. A také neexistují tyto kolektivní žaloby všude ve stejné podobě. A to má dopady na evropské občany, které nemohou požívat eh, konzistentní systém ochrany, ale má to také své dopady na podniky, které potom mohou být zneužity. Po tomto prohlášení se domnívám, že bychom se měli snažit o vytvoření evropského systému. Komise nepředkládá toto téma poprvé, bylo to již v roce 2005 a 2008, kdy bylo téma hromadných žalob zařazeno do zelené knihy a potom do bílé knihy, ale pozice, které tenkrát se vytvořily, nebyly jasné, protože spotřebitelé byli pro a podniky, hospodářské subjekty proti. My víme, že se jedná o ožehavé téma v Evropské unii a proto se musíme, musíme vycházet také z právní tradice, která v Evropě existuje, ale víme, že právní systémy v Evropě jsou velmi rozdílné. Některé postupy platí pouze pro specifické sektory či odvětví, některé země potom se spolehají na úřady a čas to mají moci také jednat určité organizace, například spotřebitelské organizace nebo lidé, kteří zastupují určité skupiny občanů, ale také oběti jsou různým způsobem definovány, tedy oběti, které mohou hromadné žaloby podávat. Je to skutečně taková houština, je to džungle a toto odrazuje a omezuje společný trh my bychom měli zvážit, jak můžeme vybavit, eh, jakými efektivními nástroji můžeme tyto žaloby vybavit. To také je formulováno v chartě. Já se nedomnívám, že pro nás připadá po, potaz pouze e, nástroj hromadné žaloby, protože mohli bychom najít další nástroje, kterými bychom mohli reagovat rychle, efektivně, až jsou v zájmu spotřebitelů i hospodářských subjektů. Kolektivní žaloby na to sází spotřebitelské organizace odedávna, ale jde především o to, aby se rozhodovalo spravedlivě a aby byla obhajována práva efektivně ne příliš dlouho. To znamená, že se musíme dostat ven z této slebele, slepé uličky, kde proti sobě stojí protichudné pozice. Často máme co dočinění s malými podniky či malými skupinkami osob. Nejedná se často o velké podniky. My se často zabýváme typologií různých nástrojů a my chceme dospět k nástroji, který bude konzistentní. Um, Paní Hol, děkuji. Já si myslím, že zcela jistě potřebujeme uh, určitý pokrok v rámci evropského, evropské kolektivní žaloby. A já velmi vítám komentář, který tady přednesla paní zpravodajka. Eh, především velmi vítám eh, to, co řekla o malých a středních podnicích, že by to mělo prospět především malým a středním podnikům eh, ve členských státech. Eh, protože samozřejmě, že malé a střední podniky v jednotlivých členských státech jsou ve velmi obtížné situaci, pokud mají tu žalobu podávat sami eh, a jsou v nevýhodě oproti těm nadnárodním společnostem. A já si myslím, že eh, součástí naší snahy by mělo být právě to, že budeme podporovat malé a střední podniky a proto velmi vítám tuto příležitost, že tedy podporujeme spolupráci malých a středních podniků a že jim umožňujeme podat kolektivní žalobu. Pokud jde o spotřebitele, tak se domnívám, že že tady je určitá možnost, především v oblasti digitálního obchodu, digitálních aktivit. V tuto chvíli je to tak, že spotřebitelé mají problémy s tím, aby se navzájem propojili v jednotlivých členských státech a cítí se bezmocní, když se prostě něco nedaří, když se dostanou do problému. Oni něco koupí přes, přes internet, využijí nějakou službu přes internet a já si myslím, že bychom jim skutečně měli dát možnost, aby se navzájem spojili, aby spojili svoje cíly a podnikli něco společně. Já si myslím, že to by pomohlo zlepšit důvěru eh, v digitální eh, obchod a v digitální svět, protože to je velmi důležité pro rozvoj celé oblasti a také pro rozvoj těch malých a středních podniků. Kromě toho eh, bych ráda něco dodala k těm bodům, které zmínila paní zpravodajka a řekla bych, že je tu i určitá možnost v oblasti v, určitý, v určité oblasti Evropy. My tady máme totiž v Evropě, dejme tomu, nějaký ekologický problém po, a znečištění vzduchu a ten problém se netýká pouze jednoho jediného státu, týká se to regionu z více členských států. A nedávno jsme tedy zažili ten popílek nebo to bahno v Maďarsku, které tedy znečistilo Dunaj po celém jeho toku. A my zkrátka v tuto chvíli nemáme takřka možnost s tím něco dělat a proto eh, tady potřebujeme zlepšit vnitřní trh v rámci ekologické legislativy. My tady potřebujeme chránit ekologické, eh, životní prostředí a eh, to předpokládá, že tady budou rovné příležitosti pro všechny, že společnosti ve všech členských státech Evropské Evropské unie budou stejným způsobem aplikovat ekologickou legislativu. Já vím, že je někdy obtížné eh, tedy mm, prosadit tu žalobu, ale pokud to bude mm, pokračovat tak jako dosud, tak prostě nebude fungovat vnitřní trh. Nejde pouze o odškodnění, jde také o ty injuktivní žaloby. Eh, jde o to, že tedy eh, chceme zabránit určitým aktivitám, které jdou proti zájmům spotřebitelů a malých a středních podniků. Jsou to tedy mm, důvody pro e, tuto zprávu. Jde o to, aby to bylo ku prospěchu malých a středních podniků, jde o to, abychom zlepšili fungování vnitřního trhu a nepochybně je to věc, které bychom se měli nadále věnovat. Je to práce, která bude obtížná, ale já se velmi těším na spolupráci s paní zpravodajkou. Děkuji. Kolega Thomas. Pan kolega uh, much. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tato záležitost je velmi důležitá. My se tomu věnujeme proto, že to je velmi aktuální politická záležitost a samozřejmě, že v parlamentu o tom diskutujeme již delší dobu. Původní návrh komise pochází totiž již z roku 2005. Již tehdy jsme chtěli eh, kolektivní žalobu eh, především eh, proti velkým nadnárodním společnostem. Tehdy to bylo zamítnuto za vedení pana Lineho, který je Eh, opět zpravodajem eh, v tom eh, věcně příslušném výboru. My jako skupina zelených se domníváme, že musíme najít kompromis, kde na jedné straně nebudeme umožňovat zneužívání, ke kterému dneska dochází především ve Spojených státech. Ve Spojených státech je tomu totiž eh, podle mého názoru tak, že právníci, advokáti eh, na těch kolektivních žalobách mohou vydělat velké množství peněz a eh, oni na tom vydělají dokonce více ještě, než ty spotřebitelé, které vlastně mají zastupovat a kteří se chtějí dobrat svých práv. To znamená, že my potřebujeme řešení, které by toto znemožnilo a já zatím zatím takový návrh nemám. Nemám představu o tom, jak bychom to měli zajistit, ale musíme na tom pracovat. Druhá věc. Velmi souhlasíme s paní Holz, liberály, v tom smyslu, že musíme zjednodušit eh, kolektivní žaloby vznášené malými a středními podniky. Skutečně potřebujeme eh, se vydat tímto směrem pro evropské spotřebitele, a především v těch trzích a také v těch trzích, eh, které jsou stále více integrované, například internetový obchod, elektronika a tak dále. Eh, v těchto eh, oblastech potřebujeme více Evropy, silnější postavení Evropské unie. To je tady všechno, co jsem chtěl. A velmi se těším na spolupráci s paní spravodajkou. A nyní paní Angelika Nýbler. Nýbler. Děkuji, pane předsedající Srdečně děkuji zpravodajce za vynikající úvod k debatě. Již dlouhá léta jsem se občas zabývala tématem kolektivní žaloby na evropské úrovni a chci zde říci, jak vnímám tuto otázku. Připojuji se k tomu, co říkal pan Turmes. Kolektivní žaloby propojuji především se systémem existujícím v USA a já z toho mám skutečně eh, horor a hrůzu, když se podívám na to, co se děje v USA. Vím, že to je především velikánský zdroj eh, peněz pro Eh, advokáty a nedosahuje se vlastně toho, čeho my dosáhnout chceme, tedy eh, zlepšení a postavení spotřebitele na vnitřním trhu Evropské unie. Je nutné tedy inteligentně přemýšlet o možných restrikcích, které by zabránily eh, těm možnostem zneužívání. Jistě znáte také dopad na základě velkého počtu kolektivních eh, žalob a velkého objemu odškodnění eh, se dosáhlo pouze jedné věci a sice eh, na úrovni všech informací a ve všech návodech pro služby přístroje je celá řada upozornění, která spotřebitelům nepomohou to, že nemohu dát dát dům do pračky, je jasné, ale e, i zde existovala určitá kolektivní žaloba a právě proto e, také e, se toto uvádí v návodu na použití praček. Samozřejmě, že takové takovéto věci nesmí být zneužívány a jsem proto, aby se postupovalo velmi diferencovaně. Je nutné také Eh, uznat to, co je, již existuje v členských státech a eh, dát do určitého koherentního rámce. Myslím si, že stanovisko našeho výboru by se mělo zaměřit na eh, tuto obrovskou možnost zneužití. Když se člověk podívá na počet rozsudků v USA, tak víme, že nesmíme přijmout takový systém, který tam již existuje eh, takové právní pojetí u nás v Evropě, nesmíme prosazovat. Kolega Goebbels, děkuji předsedo. Já bych chtěl říci, že osobně jsem proti eh, evropskému systému kolektivní žaloby. Eh, já jsem si vyslechl všechny kolegy a mnozí eh, vyjadřují určitou vůli chránit životní prostředí proti velkým nadnárodním podnikům, k dobru malých podniků, spotřebitelů, vdov a sirotků, ale realita je zcela jiná Jiná realita je taková, že v USA existuje systém eh, pro eh, asociace advokátů, eh, kteří prostě vyhledávají všechny možné stěžovatele. Eh, já bych eh, tedy takovýto systém v Evropské unii nechtěl. A přitom eh, ale není možné se vyhnout právě tomuto, pokud zavedete systém kolektivních žalob. Jak by bylo možné říci, že kolektivní žaloby musí být pouze ve skutečném zájmu spotřebitelů nebo ochránců životního prostředí? Jak to vyjádřit? Nejlepší je takovýto systém kolektivních žalob nemít. Když ho budete mít, tak vždycky bude zneužíván a dostaneme se do toho typu zneužívání eh, dle amerického vzoru. A přitom také zásada subsidiarity by eh, umožnila říci, eh, že eh, není zapotřebí toto upravit na evropské úrovni. Děkuji, paní Rivázi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poblahopřát komisi k tomu, že zahájila tuto diskuzi. Je to otázka velmi důležitá a je to velký politický problém. Buď necháme občany samotné, tedy jsou to spotřebitelé, o kterých hovoříme, ale můžeme hovořit také o malých a středních podnicích, které čelí velkým podnikům, které mají obrovské možnosti pro vývoj vyvíjení jednotlivých produktů. Já bych chtěla uvést příklad a sice velký farmaceutický eh, výrobce, který eh, vyrábí léky, které mají sekundární dopad. Jak chcete zajistit, aby eh, občan, který bude mít určité problémy na základě používání toho léčivého prostředku, jak on se může bránit? zabránit. Jednou možností je kolektivní žaloba. Eh, Apple například vyvinul iPad. Eh, nebylo možné však nahradit baterii eh, v tomto zařízení. Byla vedena kolektivní žaloba a dva roky poté iPad a Apple vyvinul přístroj, kde bylo možné baterii vyměnit. Takže to bylo pro spotřebitele dobré. Vy kritizujete USA, Dobře, ale zájmem kolektivní žaloby je něco jiného, než jsou zájmy velkých advokátních asociací. Je možné tedy ale dát dohromady občany, spotřebiteli nebo malé podniky a e, ti se pak mohou obrátit na advokáta, který je bude zastupovat e, právě tyto subjekty by mohly získat. Proč v Evropě bychom neměli umožnit lepší uvědomění postavení jednotlivého spotřebitele, který by se tak bránil na tlaku velkých podniků, které mají velikou moc. Myslím si, že je nezbytné a také užitečné vypracovat evropskou směrnici na ochranu spotřebitelů a malých podniků. To je politicky skutečně nezbytné. Děkuji. Krátce předám slovo komisi. Musíme se podívat ještě na hodinky, ale ještě pár minutek máme a pak ještě pan zpravodaj. Děkuji, děkuji pane předsedo. Komise vít ta zapojení parlamentu do této debaty, neboť již tato debata byla zahájena před několika lety, ale nyní na požadavek Evropského parlamentu se tato debata posunula na vyšší úroveň a nyní se zabýváme hledáním společných principů pro kolektivní žaloby, tak abychom zabránili nespravedlivému a neférovému postupu. A Nyní nastávají velice intenzivní debaty, protože okamžitě si všichni představí hromadné žaloby v USA, ale to je poslední věc, kterou si komise přeje v Evropě. Nechceme takovou kulturu jako v USA, tedy v oblasti soudních procesů. Je tady nějaká alternativa? My se domníváme, že tady máme alternativu pro americký systém a to je to, co dnes hledáme. Snažíme se najít rovnováhu mezi tím, abychom umožnili spotřebitelům obětem porušování evropského práva tak, aby získali odškodnění, na které mají právo a na druhé straně nehodláme spadnout do toho amerického systému, který je zneužíván. My musíme nalézt tento eh, rovnovážný systém, musíme také nalézt příslušné pojistky proti zneužívání systému a my společně eh, na tom hodláme pracovat. Chci se omluvit, pane předsedo, že dva týdny po ukončení veřejné konzultace vám nemohu dát k dispozici výsledky. My jsme dostali totiž asi 300 odpovědí, které mají dohromady asi 4 tisíce stran a především nám to zaslali různé právnické firmy, organizace spotřebitele a také e, firmy a také jsme dostali dopisy od 18 tisíc občanů. Takže já doufám, že brzy se vrátíme do tohoto výboru a dáme vám zprávy také o výsledcích z této konzultace. Děkuji a nyní má slovo zpravodajka na závěr. i nyní jste slyšeli různé názory. Někteří z vás říkají, že potřebujeme společnou žalobu na evropské úrovni, jiní to popírají. Takže než se dostanu ke specifickým závěrům, tak se domnívám, že bychom si měli, měli bychom se seznámit s výsledky veřejné konzultace. A proto se domnívám, že bychom měli zorganizovat vaši návštěvu, tedy návštěvu komise, tak abyste nám dali souhrn této veřejné konzultace, tak abychom se seznámili s těmito výsledky. Kdybyste to podpořil, pane předsedo, budu rád. Já se domnívám, že my takovýto evropský systém potřebujeme, protože v souvislosti s evropským společným trhem s globalizací potřeb, máme také společného spotřebitele, který musí mít možnost se bránit a musí mít na to příslušné nástroje na globalizovaném trhu. Já si tedy nedomnívám, že kolektivní žaloby by bránily společnému trhu, ale domnívám se, že to je přirozená součást společného trhu. A myslím si, že bychom v tomto systému neměli pouze uh, Eh, tento systém bychom neměli vidět jako boj proti podnikům, ale já se domnívám, že by tady měla být taková koexistence spotřebitelů a podniků eh, máme různé právní systémy v členských zemích, protože v některých zemích nejsou žádné instituce, které by se zabývaly žalobami. Například v Polsku musíme vytvořit úplně nový systém, který tyto problémy vyřeší. A potřebujeme také příslušný přístup, eh, protože správní soudy musí udělat taková rozhodnutí, která nebudou protichudná. Máme před sebou tedy hodně práce. Já se také si říkám, že například v případě Dunaje, o tom už jsme hovořili, a chci vám pouze vysvětlit nyní či později, jak si to představujete, že vlády z různých zemí se sejdou tak, aby postihli jednu firmu, která způsobila ekologickou katastrofu v různých oblastech. Toto je úplně nový typ myšlení, nový systém. A já si myslím, že když začneme debatovat o tomto, tak eh, nedojdeme ke společné dohodě o základních věcech, ale o těchto základních věcech se musíme domluvit. A otázka zní, co když nastane taká katastrofa jako ve Fukushimě na hranicích určité země? A kdo bude eh, sledovat, tedy stíhat koho, kdo koho dá k soudu, kdo koho bude žalovat. Takže já si myslím, že když začneme tuto debatu, tak si myslím, že v určitých tématech se nikdy nedohodneme. Právě v tématech, na kterých bychom se dohodnout měli. To je úplně nová situace, nový problém. Děkuji vám, děkuji také komisi za zpracování eh, konzultačního řízení a těším se na výsledky, které bude prezentovat komise. Děkuji vám srdečně, děkuji vám, paní kolegyně. A tím jsme ukončili tento bod na programu. Máme ještě dostatek času času na diskusi, takže toto bylo zahájení diskuse. A další bod na programu je bod číslo 8. A tímto mezi námi vítám paní komisařku Hedegardovou. Máme radost toho, že nás opětovně ve výboru naštěvujete a nyní se od vás dozvíme, jak pokračují vaše projekty a také budeme mít možnost položit otázky, možná také se vyjádřit a těšíme se na diskusi s vámi. Tak abychom měli základ pro další diskusy, tak eh, máte nyní možnost eh, pronést váš projev. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice ráda, že se opět setkávám s vaším výborem v rámci strukturovaného dialogu. V průběhu prvních měsíců tohoto roku komise nadále sestavuje program pro velice ambiciózní plán pro životní prostředí a to na tento rok i na další období. Klimatické změny se týkají také energií, bezpečné energie a tak, jak by měla vypadat vypadat klimatická politika, tak aby podpořila také náš trh a zaměstnanost. Máme tady také roadmap týkající se roku 2050. V březnu byla schválena roadmap 2050 týkající se nízkouhlíkové ekonomiky. Byly, schválen, byly předloženy závěry rady, které budou schváleny v červnu a já se těším také na usnesení parlamentu. Tato roadmap, cestovní mapa 2050, také vychází ze závěru 2020. Zde máme také cíle vycházející ze strategie 2020 a e, jdeme za horizont 2020, tak jak můžeme snížit e, emise CO2 do poloviny století o 80 až 90 v souvislosti také s cíly, které již byly stanoveny. Velkou práci E, také udělal tento výbor, neboť také schválil stanovisko ke doporučením z minulého roku a tady byla také uvedena doporučení, jak překročit hranici 20% a hovořilo se také o úniku uhlíku. Praktická opatření ze strany komise. My tedy potřebujeme dostatečné zdroje pro plán a potřebujeme například opakující se režimy. Tato doporučení jsou také v souladu s roadmap 2050. Díváme se právě na cíle 2050 a také zvažujeme, jak můžeme mobilizovat investice investice tak, jak aby byla eh, eh, eh, Evropa konkurenceschopná a aby se také snížily emise. Já jsem rád, že parlament se také těmito klíčovými tématy zabývá. Ještě se chci zmínit o jedné věci v souvislosti s cestovní mapou 2050. Jsou tady dvě důležité věci. Jedna věc je ta, že zavádíme určitou změnu paradigmatu. My, což jsme doposud dosud v Evropě dělali, bylo to, že my jsme stanovili závazky prostřednictvím offsettingu. Na Kupovali jsme projekty například v Číně, v Indii, v Koreji, v, v Brazílii a v Indonésii. To je těchto pět zemí. To znamená, že my jsme eh, v podstatě lili naše peníze našim konkurentům a do jejich inovace. Ale my jako eh, dlouhodobou strategii říkáme, že když chceme tuto, eh, tuto změnu, tak musíme vkládat peníze do naší inovace a ne do inovace našich konkurentů. A z dlouhodobého hlediska se říká, že už nebudeme mít levné věci. Eh, levné věci přece budou oni si dělat sami a nebudou nám poskytovat žádný offsetting. A další prvek je také energetická účinnost. My se tady zaměřujeme na eh, energetickou účinnost v rámci této cestovní mapy a můžeme také prokázat, že když Evropa myslí své cíle ve výši 20% vážně, tak vlastně bychom přesáhli eh, eh, limity či cíle v oblasti snížení. Takže já se domnívám, že účinnost je důležitá především v oblasti budov, ve stavebnictví, kde bychom tvořili další také pracovní příležitosti, kde nyní vládne velká nezaměstnanost. Takže my bychom eh, posílili účinnost energetickou, ale také bychom snížili nezaměstnanost. Já se chci vrátit ke klimatickému energetickému balíčku. EU, to je vlajková iniciativa EU, třetí fáze bude zahájena 2013. Nyní jsou připravována opatření na přechodná opatření a e, implementační opatření již byla schválena, ale musíme zabezpečit implementaci tohoto plánu. Také op- opatření eh, by měla být schválena do konce roku 2011. Eh, také došlo systém ETS, tam byly určité nehody a nemohly zatím být znovu otevřeny rejstříky a my hodláme zlepšit bezpečnostní opatření a také chceme, aby aktéři se tímto zabývali. Střednědobě od příštího roku budeme mít jednotnější aukční systém. Ještě několik slov Eh, k tomuto roku. Samozřejmě nejdůležitější v rámci eh, víceletého finančního rámce Komise se tímto rámcem nyní zabývá. My předložíme svůj návrh do 1. července. V této souvislosti je důležité, aby klimatické otázky se dostaly do všech oblastí. Například tady máme také fondy soudržnosti e, do fondu pro zemědělství a pro externí činnost. My se domníváme, že klimatická politika musí procházet všemi oblastmi a my také hodláme do roku 2050 splnit naše cíle a proto potřebujeme velké investice. Samozřejmě by to byla přidaná hodnota k celkovému rozpočtu. Kdybychom vydávali rozpočet také cíleně, když tady hovoříme o účinnosti, tak je jasné, že prostřednictvím fondu soudržnosti bychom se mohli zaměřit na energetickou účinnost v jednotlivých členských zemích a mohli bychom také snížit účty za importovaná paliva. Ještě jedno slovo o dalším implementaci ETS. Tady máme onen rejstřík a také se snažíme eh, pracovat na dohledu eh, E, trhu a my se také snažíme zabránit zneužívání toho trhu a také hodláme klasifikovat povolenky a hodláme je také definovat v rámci směrnice o dohledu. My totiž chceme zabránit zneužívání těchto povolenek. Ještě jedno slovo o leteckém průmyslu. Já si myslím, že jste si také přečetli novinky. Tady se hovoří o zapojení leteckého průmyslu do ETS a nyní se práce v této fázi finalizuje. Dalším milníkem bude zveřejnění eh, seznamu pro přidělování polovolenek pro letecké společnosti. Chci říci, že toto je zásada, kterou sledujeme a parlament a komise již před několika lety řekli, že musíme do tohoto nařízení zapojit celý letecký sektor a nemůže se to týkat pouze evropských letečných společností, ale také Eh, ostatní společnosti se musí stát součástí tohoto modelu. A určitě pochopíme, že to je velmi důležitá záležitost z evropské perspektivy. Pane předsedo, ještě pouze několik slov o eh, těch mezinárodních vyjednáváních. Já budu velmi stručná eh, vy víte, že ta jednání jsou složitá z důvodu, která víte, například kvůli nedostatečnému pokroku eh, v americkém kongresu. Nicméně vytváříme co možná největší tlak eh, na ten pokrok, abychom tedy co možná nejdříve byli schopni eh, implementovat všechno, co bylo dohodnuto v Cancunu. Nicméně se nám e, nepodaří tu dynamiku politického procesu e, udržet pouze tím, že budeme něco implementovat. Musíme nadále vytvářet tlak. Dovolte mi, abych v této souvislosti zdůraznila, že dlouhodobé snahy, které e, se tedy snaží o pokrok v klimatických jednáních, tak my tady se snažíme vyjednávat bilaterálně s klíčovými partnery, například s Čínou. Snažíme se tedy vytvořit nějakou bilaterální spolupráci, tržní mechanismy v rámci spolupráce s Čínou. Někteří z vás možná ví, že jsme nyní navrhli dalekosáhlé energetické projekty. Budeme to podporovat, spolupracujeme s Čínou velmi intenzivně na tomto poli a kromě toho spolupracujeme eh, také s Čínou v rámci sektorové spolupráce. Eh, evropské a čínské týmy tedy spolupracují, eh, my se snažíme, aby naše energetické, naše energeticky náročná odvětví eh, průmyslu eh, do toho byla zapojena. To bude asi všechno z mé strany, pane předsedo. Samozřejmě, že se budeme zabývat také programem komise na příští rok, eh, roky. Zatím se to připravuje. 26. října by to mělo být přijato kolegiem komisařů. Součastí, eh, nebo hlavním zaměřením tohoto programu by měla být eh, změna klimatu a boj proti ní. Snažíme se také o aplikaci eh, energeticko-klimatického balíčku a budeme také sledovat, jak je dále sledována cestovní mapa roku 2050. Dovolte mi, abych řekla ještě jednu závěrečnou věc. K přepravě možná, že si někteří z vás vzpomenou, že před několika lety Evropský parlament a Rada požádali komisi aby učinila něco v oblasti přepravy, pokud do konce toho roku nebude dosaženo pokroku eh, v IMO, pokud tedy nebude, nebude eh, dosaženo schody, eh, tak potom tedy musíme hm, tu lodní dopravu řešit. Pan komisař Kalas spolu se mnou jsme svolali fórum zúčastněných osob a aktérů. Eh, budeme se snažit celé téma řešit, tak abychom našli nějaké řešení, abychom zjistili, jestli je možné dosáhnout pokroku a pokud ano, tak jaká bude nejlepší cesta směrem vpřed. Zatím tady nebyly přijaty žádné závěry, ale eh, v každém případě vedeme velmi intenzivní a těsné konzultace se všemi zúčastněnými stranami. Pane předsedo, to je všechno z mé strany a nyní tady můžete klást otázky a můžeme vést společně diskuzi. Děkuji bedanke mich. Děkuji vám srdečně za informace a určitý základ pro náš rozhovor. Eh, nejdříve se hlásí paní Del Castillo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost. Energetická účinnost se týká všech aspektů které nás zajímají v tomto výboru. Méně emisí, úspory energií, podpora výzkumu a podniků. Čili jedna věc vlastně podněcuje pozitivně všechny ostatní elementy. A v tomto smyslu bych eh, se chtěla zmínit eh, především o jednom aspektu, který se dotýká všech eh, těchto oblastí, a sice inteligentní využití energií, tedy úsporné využití energií, abychom méně emitovali, abychom inteligentně spotřebovávali. To vyžaduje, aby byly spotřebitelské toky měřeny, aby spotřebitel věděl, kolik spotřebovává, když tedy spotřebovává. Průmysl měřící zařízení inteligentního charakteru musí dát k dispozici a v USA již existují určité velké pokusy a normálně tedy evropské podniky vždy si stěžují a naříkají, že na evropské úrovni se toho dělá málo na podporu těchto pilotních projektů. Když to tedy srovnáme s tím, co dělají USA, tak eh, musím říci, se u nás zabýváme spíš hračičkami je proto důležité, aby všechny oblasti byly zapojeny. Děkuji, paní komisařko, za váš úvod. I já bych chtěla zdůraznit jako předřečník, že otázka energetické účinnosti je nejdůležitější především pro eh, tento výbor ale samozřejmě, že je eh, dobré investovat, chceme-li změnit paradigma, investovat do klimatických eh, změn a to také v našich členských eh, státech. Samozřejmě je nutné toto také ještě kombinovat s pomocí pro novou klimatickou politiku, která by však měla být uspůsobena zcela jinak než v posledních letech. Nyní se nacházíme v tomto okamžiku po havárii ve Fukušimě a víme, že to je problém, ale měli bychom to pokládat také za možnost. Já jsem byla jednou z těch, kteří cestovali eh, do Číny eh, a zcela jistě eh, jako komisařka víte, a v Číně jsme to také viděli zcela jasně, že Čína v Kodani byla určitým neposlušným dítětem, ale v Cancunu již Číňani vystupovali velmi opatrně, byli zdrženliví, spolupracovali s USA a neudělali vlastně méně než USA, ale před Darbanem máme nové možnosti, abychom Číňany dovedli k aktivitě. My eh, při cestě do Číny minulý týden jsme měli tento dojem velmi silně. A zde je otázka, co bychom mohli udělat s Čínou společně a společně s dalšími zeměmi, aby eh, eh, nedošlo k nulovému výsledku. Kyoto bude končit a pak tady budeme stát úplně sami, jenom s vlastními vysokými ambicemi. To je ta jedna možnost. A nebo druhá možnost je spolupracovat s jinými silnými partnery, abychom postoupili. Čili to je ten postup, který mě, by měl být eh, realizován. Já se obávám, že summit Darbenu by vedl pouze ke stroskotání. Paní Hall? Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko, za vaši podrobnou prezentaci. Vy jste se zmínila o velkém významu energetické účinnosti. A vy jste řekla, že musí zde EU postupovat seriózně a vážně. A myslíte, že se to nyní děje? Mně se zdá, že to vypadá, že generální ředitelství energie se snaží schválit opravdu závazné cíle a myslíte si, že opravdu můžete zabezpečit, aby EU postupovala seriózně a aby pokročila rychleji než pomaleji? A potom ještě dvě další oblasti, kde je spochybněna důvěryhodnost EU a kde také čekáme již dlouho na akci ze strany komise. To jsou dvě věci, o kterých jsme dávno diskutovali. To se týká kvality paliv a potom také se to týká otázky obnovitelných energií. Můžete nám o tom dát poslední informace? Pan Lambert. Pan Lambert, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, paní komisařko. Dovolte mi, abych tady vytvořil souvislost mezi klimatickou otázkou a tím, čemu jsme se věnovali eh, od začátku tohoto legislativního období, a sice otázka zdrojů. Minulý týden eh, UNEP zveřejnil svoji úplně první zprávu o užití zdrojů, tedy surovin, a v zásadě je tady řečeno, že pokud nebudeme dobře spravovat zdroje a neoddělíme, absolutně neoddělíme eh, ekonomický růst, hospodářský růst a použití surovin, tak nesplníme naše klimatické eh, cíle. A vůbec se nám nepodaří eh, přesáhnout to snížení 20%. To znamená, že já bych se vás rád v této souvislosti zeptal, jestli byste byla spokojena s tím cílem, pokud jde o účinnost v oblasti používání surovin. To je ta základní věc. Já si myslím, že tady ještě zaostáváme a že musíme přidat, pokud chceme splnit naše cíle. Pokud eh, se tedy podíváte na tuto zprávu, která eh, eh, se opírá o stejný vědecký základ jako IPC, e IPCC, e e tak si musíme uvědomit, že závěry panelu jak IPCC, tak IPR by pro nás měly být důležité a že my jako Evropská unie bychom se měli snažit uh, měřit spíše spotřebu než produkci, protože zatím máme stále ještě předpojatý obrázek o tom, jak to vypadá s užíváním zdrojů a surovin. Ehm, my víme, že většina eh, toho, co se vyrobí v Číně, je spotřebována v Evropě a to je velmi důležité. K tomu bych tady rád slyšel váš komentář. Pan kolega Girek, prosím. Szanowna pani komisarz, bardzo się cieszę. Vážená paní komisařko, já jsem velmi rád, že jste přišel, přišla do našeho výboru a měl bych následující otázku nebo několik otázek. A sice rád bych začal s tím zdrojem pozdějších opatření. Existuje určitá hypotéza ohledně antropogenního důvodu eh, emisí CO2, proto však neexistuje vědecký základ. My pouze jsme vedeni eh, politickou eh, korektností a přitom je komise pod vlivem lobistických skupin. Je možné tuto vědeckou teorii prokázat? Neměla byste pouze apelovat na Eh, věrohodnost IPCC. Když jsem se já na to ptal eh, ředitele, tak eh, říkal, že věří IPCC, i když se vychází z neverifikovaných údajů. Za druhé, stanovisko geologického ústavu Polska ohledně globálního eh, ohřívání je k dispozici také v angličtině. Přitom jde o výraz specialistů, lidí, kteří verifikují eh, svá stanoviska. Za třetí, omezení emisí CO2 by mělo být doprovázeno výzkumnými úkoly. Existuje mnoho důvodů pro zamítnutí antropogenní hypotézy emisí CO2. Pan Goebbels jako další. Máme zde celou řadu eh, přihlášek. Eh, možná, že by bylo vhodné, kdybyste zkrátili své příspěvky, anebo eh, je potom předložíme jednotlivě. Pan Goebbels. Paní komisařko. S veškerým respektem vůči komisi chci říci, že někdy postupujete eh, jako eh, v operní sbor. Zpíváte, jdeme ku předu, jdeme ku předu, ale přitom stojíte na místě. Komise eh, velmi často zveřejňuje zprávy, cestovní mapy, mapy, zelené knihy, ale to jsou eh, takové gestikulace, to je jenom eh, pohyb. A já se chci zeptat, jaká bude vaše konkrétní politika realizovaná v roce 2020. Evropská unie již udělala mnohé a především žádá, aby ostatní národy eh, šly touto cestou rovněž. V Kodani jste byli ve dobré pozici pro eh, předkládání návrhů, ale tyto návrhy eh, zajímaly jenom eh, několik málo dalších subjektů také v Cancunu to bylo stejné. Tam jste oznámili, že v Durban mm, se asi nebude postupovat pozitivně. Číňani nikdy nebudou eh, eh, akceptovat systém eh, common trade nebo zásady Kyoto. A protože to Číňani nebudou akceptovat, tak ani USA, Indové to neudělají. A jak byste tedy chtěla pokračovat v Evropě, aby Evropa byla určitým vzorem, přičemž emise CO o dvě eh, stouply eh, rovněž. Neměli bychom spíš se měli snažit snížit únik CO2. Já nevím, jak by se to mělo udělat, ale domnívám se, že bychom měli udělat to, co jste řekli. To znamená investovat do obnovitelných energií a především do výzkumu, což se však nedělá stále, jenom pokulháváme za Američany, za Číňany, kteří v té této oblasti jsou eh, aktivnější. Eh, přestaňme tedy s těmi zbytečnými pohyby a poskakování s vydáváním eh, cestovních map a deklaracemi komisaře Ettingera. Věnujme se spíše budoucnosti toho, těch cílů, které byly deklarovány. Paní Cavalio? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, že jste mezi nás přišla a že jste nám takto dopodrobna prezentovala současnou situaci. Já mám dvě otázky. Včera nás generální ředitel pro rozpočet informoval o tom, že zhruba 400 milionů euro eh, bude eh, tedy eh, bude investováno do ECS, protože tady jsou nějaká spoždění a jeden z projektů zatím nebyl dokončen a předložen. Já bych se vás tedy ráda zeptala, jestli komise má nějaký plán, eh, který by eh, sloužil k naplnění tohoto formu fondu, například eh, pokud jde o energetickou účinnost budov a tak dále. To je první otázka. Druhá otázka se týká eh, mezinárodních klimatických vyjednávání. Mohla byste být trochu konkrétnější a eh, já vím, že nemáme moc času, ale přesto mohla byste nám říci o, něco o těch nových prvcích pro Durban. Především jde o sektorální dohodu mezi Evropskou unii a Čínou, jestli eh, je to nový design pro CDM a nebo jestli jste se snažili dokonce eh, představit ještě větší ambice a jestli jste se snažili stanovit celkový cíl pro mezinárodní eh, vyjednávání, tak aby to bylo spojeno s ekonomickými cíli a aby zde bylo jasně řečeno, jak tedy máme řešit tu realokaci emisí v těch některých sektorech. Děkuji. Paní komisařka nyní odpoví, protože se nám sešlo hodně otázek, takže paní Hildegard má slovo. Děkuji. Nejdříve k paní Castillo. a to se týká inteligentních měřičů. My tady již máme nařízení, že 80% domácností bude mít inteligentní měřiče do roku 2020. A máme celou řadu možností v rozpočtu, jak bychom také mohli podpořit inteligentní energetickou infrastrukturu. O tom nyní v komisi diskutujeme. Zajisté se to také objeví v rámci rozpočtu. A zde bude sehrávat také parlament svou roli, aby toto prosadil do finálního rozpočtu. Paní Uluskou, pokud se týče role Číny v souvislosti s Durbanem. Já bych byla ráda stejně optimistická jako vy. Doufám, že vy máte pravdu. My nyní doufáme, že když nyní tato nová ekonomika by předsedala v Jižní Africe, pak by čtyři základní země mohly se spojit a udělat kroku předu, což zatím neudělalo. My jste se ptala také na to, co my můžeme udělat v Jižní Africe. Riziko, že v Jižní Africe zase se k nikam nedobereme, tak musíme se snažit eh, tomu zabránit. My v komisi po Vánocích jsme měli velké ekonomické fórum s Američany a tam jsme se snažili naléhat na hostitele v Jižní Africe tak, aby předložili program proto, aby se setkali nejenom vyjednávači, ale také ministři tak, eh, abychom mohli řešit konkrétní témata. My všichni známe problémy s druhým obdobím závazku a my se budeme snažit zde udělat eh, kroku předu, tak, abychom se vyhnuli scénáři, který jste tady nastínila. A proč a jak bych, budeme také řešit otázku eh, loďařského průmyslu, tedy lodní dopravy, systému CDM a také letectví a hodláme toto všecko diskutovat. A doufáme, že budeme mít další kolo jednání v červnu a my doufáme, že tato témata se budou probírat velice seriózně a dospějeme k konkrétním závěrům. Pokud se týče Číny, tak také doufám, že tam nějaké konkrétní závěry budou. A Fiona Hall se ptala, zdali EU postupuje seriózně. Já s vámi souhlasím že tady určitě jim způsobem chybí logika. Většina podnikatelů, většina ministrů, se kterými se setkávám, tak oni říkají, ano, dává to ekonomický smysl, je to ekonomicky rozumné. Ovšem na druhé straně v oblasti energetické účinnosti nedochází k velkému pohybu. A právě proto eh, plán energetické účinnosti, který byl před předložen panem eh, Tingerem, tak v tomto plánu by měl také sanovat každý členský stát každý rok 3% budov. No, to opravdu stojí za to. To opravdu se brzy vrací, má to vysokou rentabilitu. A právě proto je důležité na to použít Eh, rozpočet a vyučit také inovativních finančních nástrojů. Já mám ten dojem, že některé nové členské státy opravdu nyní se pustili do tohoto programu energetické účinnosti, protože vidí, že je to dobré pro ekonomiku. Tento pátek se bude konat ehm, konzultace příslušných aktérů a my jsme také nyní dostali určité tabulky a vy víte, že je také důležité zde udělat další krok. Then there was, uh... Pok tady také si myslím, že již jsem reagovala na pana Lamberte a on také hovořil o cílech v oblasti energetické účinnosti. Zdali bychom měli mít také cíle e, v využívání zdrojů. My poprvé vydáme sdělení o účinnosti zdrojů. Já s vámi také souhlasím že musíme postupovat celistvě k této tématice. Vy jste také hovořil o spotřebě a e, spotřeba v souvislosti s výborou, tak tady je směrnice o zdaňování energie a my tady provádíme takový přehled a v tom se konstatuje, že když máme tak velké zdaňování práce a potom tyto daně dáváme do sociálních záležitostí, tak to není tak vhodné, než kdybychom spíše zdaňovali e, energetickou spotřebu. To by bylo potom účelnější a účinnější. Pan Kierek, já se domnívám, že vy jste se ptal na antropologicky způsobené klimatické změny. Já myslím, že máme dostatek důkazů na to, abychom mohli reagovat, takže i, i ti, kteří nes souhlasí s tím, že tyto změny způsobil člověk, tak ti přece mohou souhlasit s energetickou účinností. Namísto toho, abychom využívali zdroje z Ruska a z jiných států a aby tam tekly naše peníze, tak přece jenom bychom měli využívat peníze my. A potom se tady také hovořilo o rychlosti e, snižování emisí. Pane Goebbelsi, já s vámi souhlasím, když říkáte, že Čína nikdy nebude akceptovat obchod s CO2, ale oni s tím nyní e, záha, začínají v šesti pilotních projektech. A my hovoříme o Šanghaji, Changchingu, což je největší město na světě, Peking, Chingching, Guangdong. Tam to jsou obrovské průmyslové oblasti, které v roce 2000 2013 eh, se pustí do velkých pilotních projektů v oblasti CO2. Čínský ministr řekl v médiích po celém světě, že není dostatečné stanovovat pouze cíle, jak se to dělalo v minulosti. Jestliže je chceme také splnit, pak musíme využít trzní mechanismy. Já se domnívám, že oni se pohybují správným směrem a my se je snažíme také podpořit v budování systému tak, aby jejich systém byl srovnatelný s naším. A pokud se týče, o, e, pokud se týče relokace podniků kvůli emisím, tak já zde chápu, chápu vaše obavy, protože jsou odvětví, která jsou také zde ohrožena a také naši konkurenti se eh, zde dosahují určitého pokroku. V dalším rozpočtu je absolutně nejdůležitější, abychom eh, jako prioritu si stanovili eh, inovaci, výzkum a vývoj. To bude nejdůležitější pro Evropu v budoucnosti. A všechny instituce musí spolupracovat, aby se toto prosadilo. A pak v nový rozpočet musí mít jiné priority než starý rozpočet. Jinak nebudeme mít dostatek rozpočtových prostředků pro inovaci, výzkum a vývoj. Milion. Ještě jste se ptali na 400 milionů z toho programu obnovy, já to prostě neznám, já bohužel nevím, kam půjdou ty peníze, které jsou navíc. Eh, to znamená, paní Kavalio, já, se, já to zjistím a já vám ještě dám vidět později. Um Pan Goebbels poprosil o krátkou intervenci. Já to normálně nepovoluji, ale nyní vám dám příležitost. Buďte prosím velmi stručný. Děkuji, pane předsedo. Já znám dobře Čínu. Byl jsem tam pět let a byl jsem v Šanghaji. Byl jsem zástupcem Lucemburku na univerzální, na celosvětové výstavě. V roce 2020 v Šanghaji budou chtít využívat pouze obnovitelné zdroje energií a toho také dosáhnou, protože v tom něco dělají. A to mě schází v Evropské unii. Paní Nibler. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, děkuji, že jste přišla mezi nás. A měla bych pouze jednu poznámku a otázku. Fukushima vedla k tomu, že nejenom na evropské úrovni diskutujeme o stres testech pro nukleární jednotky a v takových zemích, jako je Německo, to vede vůbec k novému nasměrování Eh, energetické politiky je navrženo, že se atomová energetika opustí do roku 2020. Vede to samozřejmě také k tomu, jak je možné nahradit eh, tuto eh, atomovou energii. Vede to k tomu, že se hovoří o obnovitelných energiích, které mají být stále více používány, ale také jiné zdroje, černé uhlí, hnědé uhlí, plyn. I zde bude nutné mnohem více udělat, aby bylo možné eh, skutečně opustit atomovou energetiku. A nyní se dostávám k ochraně klimatu. Velmi málo se o tom hovoří eh, u nás, eh, na rozdíl od minulých let, ale vede to také k tomu, že velmi ambiciózní cíle jsou vlastně spochybňovány. A pokud smím dodat, včera jsme zde měli eh, také kolegy z národních parlamentů, náš pan předseda vedl toto zasedání a bylo upozorněno na to, že v Evropě a na celém světě je potřeba plnou plynu stále větší, bude nezbytné eh, mít eh, další eh, plynová zařízení a výrobny. V posledních letech tedy jsme zažili takový vývoj, že který ukazuje, že naše cíle jsou poněkud pochybňovány. Já souhlasím s tím, co bylo v balíčku pro energetiku také e, prosazeno e, i když jsem nebyla zpočátku nadšena, ale jít e, dále a stanovit další ambicióznější cíle je obtížné bez ohledu na konkurenceschopnost našich podniků v Evropě. S tím mám poněkud starost. Obávám se, že dojde ke plíživé deindustrializaci. Máme veliký problém se stabilitou eura. V Evropské unii máme takové země, které jsou ve velkých problémech, co se týče státního rozpočtu, protože nemají žádný průmyslový sektor. Řecko by mělo získat šanci stabilizovat svou situaci, ale víme, že by bylo nezbytné mít něco jako Marshallův plán, tedy vybudovat také průmyslový sektor No, pokud toto chceme udělat, tak to zase změní ekologickou bilanci. A prosím vás, eh, přestože vím, že vy jste komisařkou pro ochranu životního prostředí, pro ochranu klimatu, ale prosím, abyste to nečinila eh, k tíži vlastního průmyslového odvětví eh, tím, že pracovní příležitosti budou přeneseny do Číny, Indie. Když se podíváme na průmysl eh, v Kataru a evropské podniky, které se tam přesídlily, tak se obávám, že eh, ta politické soustředění v Evropě se změní. Podíval jsem se na hodinky a vidíme, že máme k dispozici ještě 15 minut. Pět minut eh, je zapotřebí eh, na eh, odpovědi, takže máme šest minut pro odpovědi jako takové. Pan Žado? No, já neumím tak dobře počítat, pane předsedo, ale mám první otázku. Jak bude vypadat dle vás dopad zpráv, které eh, budou eh, přijímány zprávy eh, ITRE a ENVY ohledně klimatických změn? Evropský parlament se snaží zlepšit situaci v Evropě a to ne pouze v Evropě, eh, snaží se eh, zahájit určitou dynamiku tohoto vývoje. Druhá otázka. Jak to vypadá s finančními závazky eh, zemí OECD, co se týče mechanismů, které byly přijaty v Kodani a potvrzeny v Cancunu? Poslední otázka. Včera jsem interpeloval GD obchod ohledně obchodních jednání s Malajzií ptal jsem se, zda při těch obchodních jednáních se nejenom podporují zásady pro podporu eh, palmového oleje, ale Eh, Zdá se také hovořilo o eh, investicích Malajzie v Africe, což také přispívá k odlesňování tohoto eh, světa dílu. Máte prosím další informace k této otázce? Děkuji. Kolega Odi. Kolega Odi. Děkuji, pane předsedo. Mám tři poznámky na adresu kolegy Goebbelse ohledně přítomnosti eh, pana Sarkozyho a paní Merkel eh, říkal, že je škoda, že eh, při mnohých diskuzích nejsou, ale když tam jsou, tak také nevíme, jak se na to dívají. Ale ohledně Číny a Indie, Čína není demokratická země a Evropa je demokratický světadíl. Paní komisařko, děkuji, že jste přišla mezi nás a blahopřeji k aktivitě aktivitám, které eh, vedete a které jsou velmi obtížné v tomto období. Chtěl bych také podpořit to, co bylo řečeno k Malajzii. Eh, chtěl bych vědět, jak vypadá eh, obchodní politika Evropské unie a jak jsou doložky o ochraně životního prostředí zahrnovány do obchodních dohod. My vždy eh, chceme, aby eh, komerční dohody eh, byly ratifikovány, podobně jako v USA. Hovořili o tom také vaši kolegové jako kolega de Gucht. Eh, eh, například v Uruguayi se velmi diskutovalo o Mercosuru. Eh, OMC, tedy mm, Světová obchodní organizace, o tom moc nejedná. Pascal Lamy říká, že sociální doložky nemohou být zaplněny, to je zakázáno. A co se týče sanitárních, eh, bezpečnostních eh, nebo environmentálních doložek. Nebylo by možné tyto doplnit do našich eh, obchodních bilaterálních dohod? Kolega Florenc. Děkuji, paní komisařko. Již 20 let se účastním různých klimatických konferencí a vždycky mě udivuje to, jak Eh, věříme v to, že čísla jsou rozhodující na takových konferencích. Já si myslím, že v Durbanu eh, půjde pouze o jednu jedinou otázku a sice, jestli bude nějaká navazující smlouva nebo ne. Já si myslím, že právě na to bychom se měli soustředit. Eh, ta diskuze včera ve výboru pro, životního, pro životní prostředí byla velmi eh, vážená, velmi seriózní, ale já si myslím, že ta čísla nám prostě nepomohou, že díky nim nedosáhneme pokroku, ale my si prostě musíme jasně vypsat, co Číňané skutečně dělají. A potom se můžeme dostat k otázce, když tady máme kyotský protokol nebo balíček, nebo jak se to bude malo, jmenovat, tak musíme z toho vybrat některé věci, sestavit nový seznam a dostat se k tomu eh, praktickým způsobem. K tomu bych ale chtěl tu studii, kterou jste sama ohlásila a eh, ono, to, ono to trochu vychází eh, z rady. Já bych rád věděl, eh, jak to vypadá s těmi 20%, s tím 20% snížením, eh, se kterým já naprosto souhlasím, ale rád bych věděl, jaké jsou skutečně náklady, které z toho budou plynout podnikům, protože u nás v Německu eh, prostě podniky budou muset eh, se s tím smířit a je to velmi ožehové téma, protože, proto bych se vás rád zeptal, kdy ta studie bude, kdy bude k dispozici a jak to ovlivní rozhodnování v Japonsku já vím, že na tuto otázku prostě musíme získat odpověď. Tomu se nevyhneme. A ještě jedna věc, paní komisařko, naprostá uh, moje skutečné přání. Pojďme si sepsat to, co ostatní dělají. Pan kolega Girek Eh, se ptal, eh, zvláštně není to moje filozofie, já naprosto souhlasím s paní kolegyní Nibler, ale přesto si musíme jasně a jednoznačně odpovědět na to, proč vlastně Evropa má vyvíjet všechno tuto snahu. Děkuji. A nyní paní kolegyně Tykal. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Eh, my všichni jsme přesvědčeni o tom, eh, že je výhodné být energeticky účinný, eh, především v oblasti budov je to nezbytné a já bych chtěla, aby alespoň 15 z Fondu pro regionální rozvoj mohlo být použito pro zlepšení energetické účinnosti budov. Členské státy by měly mít tuto možnost. Pan Žado hovořil o hlasování výboru pro životní prostředí. Domnívám se, že je důležité, abychom toto měli jako eh, referenci. Rumunsko snížilo své e, emise škodlivých látek ve srovnání s rokem 90 o 40 do roku 2005. Ne protože jsme zavedli lepší výrobu, ale prostě jsme restrukturalizovali jsme podniky, zavřeli jsme je, snížili kapacity a tyto emise se snížily, ale nejsme více konkurenceschopní. To, co říkala paní Nibler, podporuji. Měli bychom být více konkurenceschopní, více ekologičtí a nesnižovat tolik naši výrobu já vím, že není možné žádat eh, povinné eh, zásady eh, dodržení bez dalších dopadů. Nemáme ale příliš mnoho dalších fondů na podporu podniků průmyslových odvětví, aby byly účinnější. Eh, poslední poznámka se týká systému eh, emisních kvót. Eh, máme určité problémy a víme, že došlo k určitým ztrátám v DPH a tento systém by měl být také takový, aby umožňoval sankce. Děkuji, kolega Dohode. Možná, že moje otázka bude působit trochu provokativně, nicméně, paní komisařko, eh, vy víte, že tomu tak nikdy musí být. Skutečně si myslíte, stále ještě jste přesvědčena o tom, že cesta, kterou zvolila eh, zvolili Spojené národy, je správná, pokud chceme dosáhnout nějakého úspěchu v boji proti změně klimatu. Já mám totiž pocit, že Cancún eh, byl, se ukázal být takovou Eh, formalitou a že tady nebyly stanoveny žádné ambiciozní cíle, pokud jde o snížení emisí CO2. Možná, že to není celá pravda, ale já si myslím, že to pořád ještě je eh, představa, kterou já mám a eh, je to prostě moje vnímání celé věci. To znamená, že se vás ptám, jestli by mělo smysl, abychom znovu promysleli celý ten rámec, celou tu konstrukci, rámec, v němž se ta jednání konají. Děkuji. Paní Kolarska Bobinska. Děkuji, paní komisařko. Dneska tu hovoříme o Darbanu. Polské předsednictví se bude konat právě v období, kdy se bude konat summit v Dar- Darbenu a proto bych se ráda zeptala, jakou roli tady bude mít polské předsednictví na tomto pozadí. Já bych totiž nechtěla, aby ta mrtvola, mrtvola všech těch eh, starých iniciativ byla definitivně pohřbena eh, co v tom může učinit polské předsednictví? V návaznosti na to, co říkala paní Niebler, bych ráda řekla, že naše klimatické cíle musíme samozřejmě propojit s konkurenceschopností. Musíme tady provést jednoznačnou harmonizaci a kromě toho musíme myslet na naši energetickou bezpečnost, bezpečnost dodávek energie, protože Německo, jak již bylo řečeno, opouští jadernou energii a já si myslím, že eh, v takovém případě bychom měli přestoupit na plyn. Co si myslíte o plyn? plynu? Co si myslíte o o břidlicovém plynu, který se diskutuje v Polsku. Co si o tom myslíte? Nyní máte skvělý úkol, paní komisařko, schrnout to všechno během pěti minut. To je skvělé. E, děkuji. Paní Nibler, krátce k tomu, co jste říkala vy, protože vy jste tady vznesla celou řadu otázek a já nebudu schopná to zodpovědět podrobně, ale vy jste řekla, e, abychom tady neopouštěli konkurenceschopnost, abychom ji neza, e, nezanedbávali. S tím samozřejmě všichni souhlasíme. Já si zároveň myslím, že právě proto pro, proto tady děláme všechny ty ukazatele, proč se snažíme eh, hodnotit všechny sektory, proč řešíme eh, ty povolenky. Já si myslím, že právě proto se nyní soustředíme na energetickou účinnost, na úspory. A je to také eh, jedna z věcí, kterou si můžeme odnést z té krize v Japonsku. Včera eh, a dneska to zaznělo, slyšíme to také na samitu G8. Pojďme se poučit z těch událostí. Nyní se musíme soustředit na obnovitelné zdroje energie, musíme šetřit, šetřit, šetřit, snažit se o úspory. A to eh, dokonce i v, těch, eh, v té nejvíce energeticky účinné zemi na světě, jakou je Japonsko, protože jinak nebudeme konkurenceschopní. Musíme být inteligentní a pokud se nám to podaří, tak se nám podaří zintenzivnit naše inovace, kreativitu a naše pozice na trhu bude lepší. My víme, že požad, poptávka bude v příštích letech prudce růst. My víme, že eh, v budoucích letech skutečně eh, v některých sektorech poptávka eh, prudce vzroste. Poptávka po energeticky účinných a efektivních zdrojích bude prudce stoupat strojnásobí se do roku 2020 a Evropa by se měla snažit e, o to, aby si uchovala tu vůdčí pozici, kterou v tuto chvíli má. Pokud jsem správně pochopila signály z německé vlády, tak si myslím, že oni v tuto chvíli hovoří o tom, že by to vytvořilo pracovní místa a že by to e, tedy e, posílilo, urychlilo ekonomický rozvoj a růst v Evropě. Kromě toho jste se mě ptali na zprávu Evropského parlamentu. Samozřejmě, že to je důležitá věc, že nám to pomůže a především je to eh, důležité eh, s ohledem na členské státy. Jsou to totiž určité skeptické členské státy a tyto státy najednou uvidí, že tady máte pevnou pozici a že se snažíme uvést do praxe to, co, o čem tady již dlouhá léta diskutujeme jako parlament, rada a komise. Já si myslím, že ty zprávy eh, parlamentu, především tohoto výboru, eh, to všechno velmi dobře zdůrazňují. Eh, Malajzie, palmový olej, Afrika, všechno to jsou velmi důležité otázky. Otázka zabírání půdy v Africe. Já vás ujišťuji, že my o tom ještě uslyšíme v příštích letech. Tady ceny potravin porostou stále více. Já si myslím, že to je velmi důležitý důvod, proč tato obtížná otázka e, nepřímého využití půdy, luk, proč tato otázka je neuvěřitelně důležitá protože pokud my eh, správně nevyřešíme tu otázku biopaliv, tak vytvoříme velké problémy eh, v produkci potravin a proto je velmi důležité, abychom k této otázce přistupovali velmi vážně, abychom dodržovali naše kritéria udržitelnosti. Zazněla tu eh, otázka doplnění ekologických doložek do, do těch obchodních dohod. Rozhodnutí v komise je jasné po jednáních v loňském roce. Mělo by to být eh, součástí dohody s Mercosurem, mělo by to být součástí eh, pozice komise. Eh, jestli dosáhneme dohody v Durbanu, ano nebo ne, co dělají Číňani? Hm. Na, my samozřejmě na straně MRV se musíme snažit především o transparentnost. Já vím, že celá řada z nás si uvědomuje, že v posledních 12 měsících se Čína dostala nad požadavky, které jsme po nich měli. To znamená, že nyní začínají trochu pracovat. Nicméně, já jsem si samozřejmě vědoma, že je to velmi obtížné, že eh, je obtížné dosáhnout v Durbanu eh, nějakého právně závazného řešení, protože prostě eh, tady není dostatečná vůle. Pokud někdo říká, že bychom celý ten proces měli zdát, protože je to prostě příliš pomalé, tak rád bych vám v této souvislosti připomněla jednu věc. Před třemi lety, když jsme dělali klimaticko-energetický balíček, tak Evropa byla jediným regionem na světě, eh, společně s Norskem a Švýcarskem, kdo si stanovoval nějaké cíle. Dneska více než 90 zemí světa se upsaly eh, korenským cílům a nyní je to eh, po Cancúnu dokument OSN. Ano, ten proces je pomalý. Není takový, jak bychom si představovali, ale eh, všechny ostatní s ohledem na všechno ostatní si myslím, že evropské průmyslové zájmy máme na paměti my tady potřebujeme eh, cíle. Samozřejmě, že celá řada z těch cílů nebude mezinárodně právně závazných, ale je to nutné proto, abychom dosáhli dalšího pokroku. Naše, náš systém eh, obchodování s povolenkami, systém ETS, my to tedy nyní zavádíme v paraprojektech v eh, Číne, Číně. Řeší se to i v Kalifornii. Musím říci, že já se také domnívám, že ten pokrok je příliš pomalý ale snažíme se to neustále prosazovat a v posledku se musíme zeptat, kdo má na tom největší zájem. Evropské podniky, protože v globalizovaném světě eh, je v zájmu evropských podniků, abychom tady měli eh, mezinárodní rámec, aby tady nebylo sto různých nezávislých systémů, které prostě tvoří směsici. Skutečně to není tak, že bych si myslela, že veškerou naši snahu musíme věnovat do mezinárodních klimatických eh, jednání. Samozřejmě, že to mezinárodní měřítko je pouze jedna možnost, ale právě proto se snažíme eh, prosazovat nejen tam eh, to mezinárodní jednání, ale také bilaterální jednání s Čínou, s Kalifornií, s dalšími důležitými regiony. Poslední věc. Pan Florence se zeptal, co dělá Japonsko. Eh, pan Gán to řekl, Nyní to vypadá eh, tak, že oni v mezinárodním měřítku nejsou schopni eh, splnit svoje cíle. Já chápu, že oni se snaží celou tu postiženou oblast obnovit a že se ji snaží obnovit velmi novým, inovativním a udržitelným způsobem, protože oni najednou vidí průmyslový mm, mm, potenciál nebo potenciál, který je s tím spojen. A uh, já si myslím, že jedna z největších změn, které, kterou jsme zažili v Evropě od dělení v loňském roce, Eh, jak to vypadá s tím 30% snížením, jaké budou náklady, výhody, nevýhody. Ta jedna, jedna z největších změn v minulých měsíců podle mého názoru spočívala v tom, že se nám podařilo usměrnit celou tu diskuzi v Evropě. Už to není pouze čistě úzce koncipovaná klimatická politika, protože my řešíme to, jak to učinit inteligentním způsobem, tak abychom zlepšili naši konkurenceschopnost a abychom naší konkurenceschopnosti neškodili. To znamená, že to zároveň, pane předsedo, znamená, že my tady prostě jenom tak nesedíme se založenými rukama a nečekáme, co udělají ostatní. Protože to samozřejmě bude trvat nějakou dobu, než oni se zavážou, než konečně tady se nám podaří na těch mezinárodních konferencích dosáhnout mezinárodně platných právních cílů ale neměli bychom zapomínat na to, že zatímco oni se v tom mezinárodním kon eh, kontextu moc nepohybují, tak se velmi vyvíjí v rámci svých národních ekonomik a proto je velmi důležité, abychom se tedy na to soustředili, neustále tady vyvíj- vyvíjeli tlak. Já jsem eh, před dvěma dny viděla eh, letadlo, které je poháněno sluneční energií je to uh, takové křídlo Airbusu, které najednou uh, letí 26 hodin bez zastavení kolem zeměkoule. Nejde o to samotné solární letadlo. Není možné, abychom letadla uh, poháněli pouze solární energií. To na tom není ta nejzajímavější věc. Nejzajímavější věc je to, že máte 80 sponzorů od těch největších společností v Evropě. A je to skutečně skvělý příklad toho, že se vám to podaří. Pokud chcete dělat takovéto věci, tak se vám to podaří. Můžete eh, vytvořit, vytvořit celou řadu nových klíčových technologií, které můžete potom prosazovat. To se týká chemického průmyslu, automobilového průmyslu, eh, například eh, lehkých nových materiálů. Já si myslím, že je to velmi důležitá věc. A ze, ze všech těch e, událostí vyplývá jedna základní věc. Evropa by neměla zaostávat. My máme kreativitu, inovace a proto si musíme dopřát tu odvahu a mít velké ambice, musíme mít dlouhodobé cíle, my musíme mít rámec v rámci našeho evropského výzkumu, pro, protože Evropa může být tím eh, předním hráčem a solární letadlo je pouze jedním z příkladů že, toho, že se nám podaří uh, prosadit ty klimatické uh, otázky, naše klimatické zájmy a že budeme tím uh, předním hráčem. Děkuji. Chtěl bych vám srdečně poděkovat za debatu, informace, angažovanost. E, tuto zasedání končím, uvidíme se odpoledne.